Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren. Dámy a pánové, já bych tedy ráda zahájila naši schůzi. Už máme pět, respektive šest minut spoždění. Vítám vás na dnešní schůzi. Předsedkyně paní Nikolsnová bohužel nemůže dnes přijít, takže budu schůzi řídit já. Program máme velmi nabitý, takže bych chtěla tedy, budu tedy hovořit německy, pokud proti tomu nic nemáte, takže zahajuji schůzi prvním bodem. To je tedy přijetí pořadu jednání, je, nemáte tedy nikdo připomínky žádné, takže takto schválíme pořad jednání, pokud, něk, pokud někdo nemá žádné námitky. Nevidím, že by někdo měl nějaké Potom zde máme naše tlumočnice a tlumočníky. Máme tady poměrně bohatý jazykový režim, kromě maltštiny, která tady není dnes. Bod 3. Dostáváme se ke schválení zápisů ze schůzí. Zápis by také bychom tedy eh, schválili, pokud nemáte žádné námitky nebo připomínky k němu. A teď se dostáváme k bodu 4 a to jsou naši hosté. Já zde na, já je zde vítám. Vítám pana K- Heinze Bekra, který je, já to přečtu, ten název anglicky, je navržen do eh, správní rady eh, agentury CEDEFOP, což je Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání. Potom zde vítám paní Veroniku Lope Fontaně, pro Eurofond, Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek a potom dva další. Pokud eh, se nemýlím, tak zde ještě nejsou a omlouvám se. Samozřejmě po mé pravici je pan Mikič na EU OSHH a pan Jan Kremers na, pro ELA, Evropský orgán pro pracovní záležitosti. Takže všichni hosté zde už již, již jsou, srdečně je tedy vítám. Já bych navrhla, pokud nemáte nic proti tomu, aby jednotliví eh, hosté tedy eh, pronesli svůj eh, úvodní projev a potom budeme mít kolečko otázek odpovědí v prvním kole to tedy jako vždy budou koordinátoři. Každý bude mít dvě minuty na otázky na které potom tedy e, příslušní hosté odpoví. A po prvním kolečku diskuse bude následovat druhé kolo, kde se tedy budou moci vyjádřit všichni ostatní poslanci, kteří budou chtít tedy položit otázky. Potom bod 5 na pořadu jednání v 17 hodin. Zahájíme tedy elektronické hlasování ohledně navržených zástupců. Nicméně bych tady nejraději chtěla nyní začít představením nebo prezentacemi a jako prvnímu dávám slovo panu Bekrovi. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu, já svou prezentaci udělám v Němčině, protože už nechci tedy žít se svým rakouským přízvukem. Je to pro mě velká čest, že zde dnes se mohu představit členům Evropského parlamentu jakožto kandidát na experta pro e, Evropskou agenturu CDFOP. Chtěl bych vám srdečně poděkovat za vaše jmenování. Mnoho z vás víte, že jsem byl členem Evropského parlamentu do července 2019 a od roku 2011 jsem pracoval ve výboru EMPL, pro výboru pro zaměstnanost jako řádný člen a náhradník. Také jsem byl více koordinátorem za EPP té době jsem pracoval také jako zpravodaj pro některé eh, legislativní eh, akty, případně jako stínový zpravodaj pro ty některé záležitosti, které souvisejí s tím naším dnešním tématem. Byla to zpráva pro Euro, EURES, Evropská síť pro zprávu pracovních trhů. Byla to, týkalo se to iniciativního sociální ekonomiky, bílé knihy o důchodech a potom nového nařízení pro agentury EU. U všech těchto záležitostí, do všech všech jsem byl přímo zapojen. Od roku 2005 jsem členem představenstva eh, rakouského systému sociálního pojištění. V té stručné prezentaci bych chtěl zaujmout, vám naujmout, za, představit mé stanovisko, říci vám, jaké jsou mé představy mé vize jakožto experta nominovaného tedy tímto parlamentem. Mám znalosti v oblasti odborného vzdělávání, které jsem eh, nashromáždil zde ve výboru EMPL, protože jsem pra- pracoval, bo zapojoval jsem se celá léta do boje proti nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti mladých eh, také se to týkalo Evropské iniciativy Záruka pro mladé. Vždy se hovořilo o odborné kvalifikaci, která vždy byla ústředním tématem. Záruka pro mladé, otázky pracovního trhu a konečně rozhodnutí Evropské unie eh, ke kterému mám tedy zvláštní vztah a považuji ho za velice důležitou věc, a to je Evropský pilíř sociálních práv. Já jsem skutečně toto považoval za práci století a eh, právě ještě už dnes je zde mnoho z toho, co zde je uvedeno, už bylo prosazeno dokonce více, než jsme očekávali, ale ještě stále to nestačí, o tom jsem přesvědčen. Pokud bych získal důvěru toho členu tohoto výboru, tak samozřejmě jakožto za, bych zastupoval zájmy Evropského parlamentu, zejména tohoto výboru, který mi leží na srdci. na základě mých zkušeností jsem nabil přesvědčení, že Evropský parlament a zejména cíleně tento výbor vždy vysoce oceňoval roli evropských agentur a jak já vím, tak je také podporoval, podporoval jejich činnost. To je něco, co, jsem, co mě vždy pozitivně motivovalo, kdy právě při přijetí kandidatury na tuto práci. Co... A i když zatím není žádný přesný popis práce no, pro experta, tak bych chtěl uvést jenom pro orientaci některá témata, která mě tedy obzvláště motivují, ale musím k tomu říci, že samozřejmě eh, při při práci v agentuře CDFOP a potom v dalších agenturách, se kterými budeme e, úzce spolupracovat samozřejmě. Potom přijdou i nové úkoly, ale z dnešního pohledu vidím jako stěžejní opravdu mě to je vytvářet, vyvíjet tlak na e, evropské, e, člen, na členské státy Evropské unie, tak aby skutečně prosazovali ta rozhodnutí, o kterých bylo rozhodnuto. Ať už v každém případě tedy co, to je velice důležité, to, co vytváří tu soft power Evropské unie, aby opravdu to bylo lépe prosazováno, protože některé členské státy v tom mají určité spoždění. Potom, se, so, protože jsou různé kultury, abych tak řekl, vzdělávacích systémů, Eh, to vyplynulo i z poslední schůze výcho, výkonných ředitelů. Tady tato synchronizace vzdělávacích kultur, to by také mělo být ústředním bodem ta, tak, aby to zajistilo. Eh, mělo by se lépe využívat duálního systému vzdělávání. Podle mého názoru by se o tom mělo více komunikovat a ještě prohloubit. Nedomnívám se, že by se mělo přesně okopírovat eh, duální vzdělávání, například které existuje v Německu nebo v Rakousku, že by to byla ta nejlepší cesta, ale Měli bychom eh, vytvořit určité požadavky týkající se bench learning, abychom tedy vytěžili, potom z toho vyvodili ty eh, závěry a to určité srovnání, kterého bychom potom využili. Co se týká uznání práce agentur, jak u rozhodujících činitelů, u osma, evropské osma dvacítky, také u e, veřejnosti by to mělo hrát roli. Myslím si, že opravdu toto by mělo, je takové ústřední téma, to, které se nazývá v angličtině employability, čili zaměstnatelnost respekt zejména mladých lidí, ale také starších lidí, seniorů, kterých je vysoké procento nezaměstnanosti. Tato zaměstnatelnost by měla vždy být takovým leitmotivem. A myslím si, že nejsme od toho příliš daleko. Orientace odborného vzdělávání na požadavky, eh, stále vzdělá, zvyšující se požadavky související s novými digitálními technologiemi, to vědí všichni a dnes to považuji za legitimní. Máme také zrůstající mobilitu na pracovních trzích, kterou je potřeba podporovat a také optimalizace vzdělávání, celoživotního vzdělávání učitelů a školitelů. Na to bychom se také měli zaměřovat protože jak víme z některých informací, tak ten strop, který požadovaný ještě ne všude a vždy byl do sa žen generační cíle. Já to je také důležité. Každý ví, co se má dělat pro mladé lidi, pro mládež, lépe přizpůsobovat eh, vzdělávací systémy na praxi, na požadavky praxe, ale také u starších eh, pracujících je určitý kom, ne, koncept, jak eh, vlastně posílit celoživotní vzdělávání, také posilování, eh, zakládání smíšených týmů mladších a starších pracovníků, přenos zkušeností a znalostí. Zde se také zaměřím na to, co je možné udělat. Potom zaměření na rovnost mužů a žen, překlenutí té, těch rozdílů mezi muži a ženami, přístup žen na pracovní trh v budoucnosti. To si myslím, že je také Eh, v té zprávě, kterou parlament schválil, eh, že je to jedna z priorit. Myslím si, že integrace migrantů, žadatelů o azyl, jejich zapojení do vzdělávacího systému ještě v Evropě není dostatečný. A myslím si, že na tom by se mělo ještě pracovat. A také se domnívám, že evropská sociální ekonomika, kde jsem byl zpravodajem, takže tuto problematiku dobře znám, je takovou hnací silou v oblasti zaměstnanosti a velmi se zaměřuje také na odbornou přípravu. Rád bych uzavřel svou prezentaci několika připomínkami ze schůze výkonných ředitelů CDFOPu, kde vlastně Eh, to bylo považováno za jednu. Ten ředitel výkony CDF řekl, Making VET Fit for the Future, tedy vzdělávání a odborná příprava by měla být uspůsobená pro budoucnost a toto je opravdu ústřední věc a doufám, že získám vaši důvěru. Děkuji vám. Děkuji, pane Bekere, a hned budeme pokračovat paní Veronikou Lope Fontaně. Prosím, máte slovo. Gracias, señora presidenta. Děkuji, já budu hovořit španělsky. A musím říci, že pro mě je to trochu zvláštní. E, po té, co jsem tady působila jako poslankyně právě i v tomto výboru pro zaměstnanost, teď sedět tady v jiné úloze, ale je to pro mě velká čest vystupovat tady jako e, kandidátka do e, Eurofundu. Toto je velice specifický výbor, myslím, který vždycky odváděl velice dobrou práci a panovala tady schoda v tomto výboru a já si na něj zachovávám hezké vzpomínky. Jaká tedy bude má úloha jakožto expertky v Eurofundu? Já vám řeknu, jak bych si to představovala. Evropská unie by měla dělat více pro své občany protože každý občan se počítá a potřebujeme individuální přístup, aby ti, kteří eh, mají nějaké potřeby, mohli využít Eurofound jako užitečný nástroj eh, k dosažení cíle. Od svého vzniku v roce 75 Evropská agentura pro zlepšení životních a pracovních podmínek přispěla k podpoře zlepšování životních a pracovních podmínek v celé Evropské unii. A Eh, přinesla eh, nebo poskytovala empirické znalosti, které přispěly k tomu, aby pracovně, pracovní politiky, politiky zaměstnanosti se opíraly o objektivní data. Různé instituce sociálního rázu díky tomu mohou získat přesnější informace o případných problémech, a mohou tomu uspůsobovat eh, své sociální a ekonomické politiky tak, aby byly udržitelné. Je třeba tedy uznat význam práce této agentury a užitečnost těchto údajů pro eh, evropské normotvůrce. Jo, sam, já samotná také jsem údaje této agentury využívala během své práce europoslankyně a Eh, mohu doporučit i vám, abyste využívali práce této agentury, protože je moc užitečná. Já jsem si plně vědoma eh, toho, co je důležité pro tento výbor. A v případě, že tedy eh, schválíte mou kandidaturu, chtěla bych se zavázat k tomu, že hlas výboru pro zaměstnanost bude vždy vyslyšen v agentuře Eurofound, protože samozřejmě eh, mezi oběma subjekty je důležitá spolupráce je třeba zajistit eh, ekonomickou a sociální konvergenci mezi členskými státy. To se v posledních desetiletích dařilo. Ovšem eh, kvůli eh, hospodářské a finanční krize se tato konvergence trochu zastavila. A kvůli přetrvávajícím hospodářským a sociálním rozdílům mezi členskými státy a uvnitř samotných členských států se nedaří plně naplňovat evropský projekt integrace, který právě spočívá ve zlepšování životních a pracovních podmínek evropských občanů. A proto je třeba pracovat na evropské úrovni k, na navyšování produktivity a konkurenceschopnosti, ale zároveň je třeba zaručit eh, udržitelné, udržitelnost pracovních míst. Tato udržitelnost pracovních míst by se neměla soustředit jenom na kvantitativní aspekt věci, ale také na kvalitativní aspekt, protože budoucí evropský model nemůže se opírat o nízké mzdy. Musíme si uvědomit, že krátké a střednědobé výhledy eh, hospodářského cyklu nejsou moc příznivé obchodní napětí na celosvětové úrovni, zvláště mezi USA a Čínou, zpomalení hospodářství v Německu a Itálii, eh, oslabení výrobního sektoru, nejistoty po Brexitu, to všechno jenom zdůrazňuje hrozby pro hospodářství eh, členských států a situaci na trhu. Je tedy třeba připravit se na možný nástup eh, krize nebo krizí a podporovat mimo jiné i sociální ekonomiku. V tomto smyslu podniky, a my jsme v eh, minulém volebním období na to hodně pracovali, podniky sociální ekonomiky si zaslouží podporu je třeba také zajistit inkluzi těch nejvíce znevýhodněných skupin. A ukázalo se, že právě ty podniky sociální ekonomiky během krize byly velice pevné a nejenže nepřicházely o pracovní místa, ale naopak eh, vytvářely nová pracovní místa. Zároveň si musíme uvědomit, že se objevují nové výzvy v důsledku Eh, zvýšeného důrazu na životní prostředí. Také dochází k demografickým změnám nad rámec stárnoucí populace. Další výzvou je nástup digitálního věku a nových technologií. To všechno má dopady na pracovní vztahy, tak jak jsme je dosud znali. Abychom úspěšně překonali eh, tyto výzvy, eh, je třeba, aby vy, normotvůrci, jste měli spolehlivé údaje, tak abyste byli schopni skloubit požadavky podniků, pracujících i občanů, aby eh, evropské podniky mohly těžit z digitalizace a aby se eh, minimalizovaly nevýhody pro ty, kteří je v digitalizace zatím vzdálenější. Naši občané se tí, jsou tím největším aktivem Evropské unie a proto musí být v centru našich politik. Pouze tak dosáhneme rovnější a inkluzivnější společnosti. Nové typy zaměstnání, které vznikají v důsledku technologického vývoje, vyžadují eh, flexibilnější pracovní rámce eh, a je tedy třeba se uspůsobit této nové podobě pracovních vztahů. Neměla by se ale omezovat práva, protože i tzv. platformoví pracovníci potřebují nějakou eh, úpravu eh, svých pracovních vztahů, tak aby se zajistilo, že technologický vývoj půjde ruku v ruce se sociální ochranou. Další důležitý bod je rovnost pohlaví. To je jeden eh, z aspektů, který je třeba eh, garantovat. Není možné, aby žena pobírala nižší hodinovou mzdu než muž za stejnou práci. Je třeba zajistit větší eh, transparenci mest. To by mohl být pozitivní krok proti odstraňování tohoto rozdílu ve mzdách mužů a žena. Také by to přispělo k lepšímu skloubení pracovního a soukromého života. Také mladí lidé jsou budoucností Evropy a my si nemůžeme dovolit vysokou míru nezaměstnanosti v některých členských státech až 50 včetně tedy Španělska, je míra nezaměstnanosti mladých. Je třeba podpořit eh, záruku pro mladé, iniciativu proti nezaměstnanosti mládeže, tak aby se tato situace neopakovala. Další bod, který bych chtěla zmínit a který v minulém volebním období byl zmíněn v mnoha zprávách, to je problematika demografických změn. Víme, že populace stárne, ale také dochází k opouštění eh, venkova, k odlivu lidí z vesnic v mnoha zemích. To je v důsledku nedostatečné infrastruktury, kvůli problémům přístupnosti eh, veřejných služeb, jako je vzdělání nebo zdravotnictví, anebo i problematický přístup k internetu na venkově. Ve Španělsku je to problém v mnoha oblastech a pokud nebudeme jednat včas, může se stát, že eh, tato místa se úplně vylidní. Na závěr chci říci, že Evropská unie může být konkurenceschopná pouze tehdy, kdy, když zajistí dostatečnou zaměstnanost, vzdělání, zdravotnictví a sociální inkluzi. A je třeba věnovat pozornost především těm lidem, kteří to nejvíce potřebují. Abychom uspěli, myslím, že musíme vést aktivní, efektivní politiky, které zajistí rovné příležitosti eh, na základě zákazu diskriminace ve všech oblastech. V tomto smyslu sociální pilíř je klíčovým prvkem ke zlepšení pracovních eh, a životních podmínek všech evropských občanů a je eh, takovou cestovní eh, mapou, které se musíme držet, protože vytyčuje hlavní linie budoucích sociálních politik Unie. Také si myslím, že eh, budoucí Evropský sociální fond plus by měl být klíčovým nástrojem k naplnění 20 eh, principů, které jsou eh, vytyčeny v tom sociálním pilíři. Musíme ale pracovat nadále, abychom se úspěšně vyrovnali s výzvami, které před námi stojí. A já tedy plně se stotožňuji s tím, co řekla paní eh, von der Leyen, předsedkyně komise, že ekonomika musí být především prospěšná pro lidi a vytvářená pracovní místa musí být kvalitní. Nejde jenom o množství. Je třeba, aby pracovníci mohli vést důstojný život, aby se přikládal význam kolektivnímu vyjednávání v celé EU. A myslím, že právě v této oblasti Eurofound může pomoci vám, poslancům a poslankyní, při eh, rozhodování a může tak pomoci i evropským občanům. Děkuji. Děkuji paní Fontaně za úvodní řeč, za vaše představení a budeme pokračovat panem Vladem Mišičem, jestli jsem to správně vyslovila. Mixič, omlou. Tak prosím, máte slovo. Thank you. Um, you know, Romanian... Děkuji. Rumunská jména většinou nejsou až tolik komplikovaná. Děkuji vám. Chci poděkovat za možnost zúčastnit se. Děkuji, že zvažujete mé jméno jako toho, kdo by se měl zabývat eh, eh, funkcí role šéfa Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví. Nyní přejdu do rumunštiny. Eh, děkuji. Řada z vás v tomto sále, včetně mě, tráví více času v práci než doma s rodinou a já jsem bohužel jedním z nich ačkoliv moje manželka by raději, aby tomu tak nebylo. Od, bohužel se, se tomu však musela přizpůsobit už od dob, kdy jsem studoval na lékařské fakultě ve východním Rumunsku, to je před 20 lety. Následně po promoci jsem začal pracovat v jedné rumunské nemocnici, která byla uh, velmi přeplněná, velmi chudá, panovalo tam hodně stresu na zdravotnický personál i pacienty. A po několika letech jsem se uvědomil, že to nebyli úplně moji pacienti, kteří potřebovali léčbu, byl, byl to systém. A tak jsem přestal působit jako lékař a šel jsem zpět do školy studovat na LSI. Studoval jsem politické vědy v Londýně a zabýval jsem se sociální politikou a zdravotnickou politikou. Od té doby se věnuji této oblasti. Žil jsem ve více než sedmi zemích, působil jsem na různých ministerských postech, často výkonných postech, často jsem byl poradcem a byl jsem i poradcem mezinárodních organizací, jako je Centrum pro, eh, eh, pro mm, kontrolu chorob, pracoval jsem pro Světovou banku a další organizace. Často jsem byl zprostředkovatelem mezi jednotlivými zúčastněnými subjekty, kdy šlo o mnohé. Často jsem byl úspěšný a podařilo se mi najít mechanismus, který dodnes funguje. V jiných případech jsem selhal, ale pokaždé jsem spolupracoval s dalšími v rámci týmu a všichni víme, že zvláště v oblasti sociální a zdravotnické politiky je třeba spolupracovat. Není možné pracovat izolovaně. To je tedy do jisté míry i filozofie fondu EU OSHA. Je to v podstatě jeden ze zakládajících principů, jeden z hlavních principů této agentury. Zároveň je to ovšem jeden, jedna ze slabin celého systému. Když se podíváme na to, jak systém funguje, tak EU OSHA nemá v tuto chvíli přímý kontakt se svými zaměstnanci, ale s národními kontaktními body. Je to organizace, která spolupracuje s různými a musí spolupracovat i s různými sítěmi a kontaktními osobami v rámci těchto sítí, aby se všechny informace a všechny nástroje, které tato agentura používá, dostaly dál. Do jisté míry je tento nedostatek pochopitelný, protože se jedná o malou agenturu, má jenom 27 zaměstnanců a rozpočet činí 2 miliony euro. Tato agentura se musí poradit s danou sítí, musí s ní spolupracovat tak, aby byla efektivní. Ovšem, tato silná stránka může být i do jisté míry slabinou. Záleží na tom, jaké nástroje agentura použije. Tyto nástroje mohou mít svůj dopad na evropské úrovni jedině tehdy, pokud bude aktivně fungovat celá síť. A to se objevilo v posledním hodnocení EU OSHA, kde se konstatuje, že dopad této agentury je omezen nízkou viditelností, kterou agentura má v některých členských státech a vzhledem k tomu, že některé národní kontaktní body nejsou příliš aktivní při šíření informací, je zde další slabina. E, národní kontaktní body a rada Osha mohou pomoci překonat tuto překážku a můžeme se díky spolupráci s Ample určitě dostat dále, pokud jde o prosazování zdravotnických a bezpečnostních principů na pracoviště. Může se toto téma dostat i nad rámec jen samotných odborníků. A to proč? Protože je zde dán jasný kontext. Ten kontext není v tuto chvíli příliš slibný. V době hospodářské recese řada členských států snížila výdaje na bezpečnost práce a není zřejmé, kdy začne tato oblast dostávat stejné prostředky, jako tomu bylo před krizí. Týká se to vlastně i EU OSHA, protože zde byl rozpočet zmrazen na čtyři roky jak se může agentura vypořádat se svými cíly, jaký je dopad těchto škrtů. Dovolte mi vám přečíst čísla 3,4 milionů eh, let života člověka. Jsou eh, roky, které lidé ztratili vzhledem k úrazům na pracoviště, rakovina, kardiovaskulární choroby, to jsou často příčiny eh, nemocí z povolání. Dobré zprávy spočívají v tom, že pracovní úrazy poklesly. Pokud jde o smrtelné úrazy na pracovišti, tak tady jsou ta čísla poněkud pochmurná. 52% umrtí na, eh, tvoří rakovina. Z tohoto hlediska je EU jedinečná na světě. V Evropě celkové číslo, celkový počet osob, které zemřely na rakovinu v souvislosti s povoláním, tvoří 80 tisíc ročně a každá z těchto u každé z těchto úmrtí lze zamezit. Každému z těchto úmrtí lze zamezit. Ta cena je vysoká, je to ztráta produktivity a výdaje související se zdravotnickým systémem. Je Tyto výdaje tvoří více než 4 miliardy euro a to je konzervativní odhad. To je dopad práce, které, kterou musí vykonat EU OISHA. Vzhledem k situaci a vzhledem k tomu, jak omezené jsou naše zdroje, je v tuto chvíli nutné stanovit cíle práce této agentury. Tyto cíle se objevují ve strategickém programu Rady a rovněž i v programovém dokumentu této organizace před začátkem tohoto roku, předtím, než vstoupil vstoupila v platnost pra, nová právní úprava, neměl Evropský parlament eh, v, ve správní radě žádné zastoupení. Já se domnívám, že může v tuto chvíli eh, značně přispět v nastavování cílů. Situace se od té doby však zlepšila a tento výbor už v tuto chvíli bude mít svého zástupce ve správní radě. Tento expert nebude mít hlasovací právo, ovšem bude mít možnost komunikovat se, se zástupci správní rady prostřednictvím výboru Employ. Už ta samotná pouha existence zástupce Evropského parlamentu na této radě bude mít i své praktické dopady. V tuto chvíli zaznamenáváme čtvrtou průmyslovou revoluci a v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci čelí řadě výzev. Je to způsob práce, způsob interakce se zaměstnanci, eh, věk odchodu do důchodu, vytváří se nová kategorie občanů, kteří nemají žádné zastoupení. v odborech či jiných zaměstnaneckých organizací a do této chvíle nebyl jejich hlas vůbec vyslyšen na úrovni správní rady, ale já doufám, že s vaší podporou se podaří i tuto situaci zlepšit. Vy jste ti, kteří mají nejužší vztahy s evropskými občany a já si myslím, že je to skvělá příležitost ozřejmit, jaká je situace, eh, co se týče zdravotních potřeb této kategorie zaměstnanců. Dovolte mi ještě upozornit na několik eh, funkčních výzev. Priority EU v této oblasti nebyly nadefinovány na období po roce 2020. A já se domnívám, že tohle bude do budoucna důležité. EU OSHA má strategický plán až do roku 2023, ale víceletý finanční rámec ještě není k dispozici na toto období, takže možná některé z těchto strategických cílů bude potřeba prepracovat. v této krátké prezentaci jsem chtěl nastínit silné a slabé stránky agentur, a nepochybně, jakmile začnu pracovat a působit ve správní radě EU OSHA, tak výměna informací mezi touto organizací a tímto výborem se zlepší a to je nakonec i role experta. Zhostit se úkolu výměny informací. Hlavním cílem výměny informací je zlepšit zastoupení sítě která napomáhá organizaci EU OSHA. A to není jenom nějaký detail, je to významný krok směrem k zajištění bezpečnosti evropských občanů. Za posledních 15 let z mé zkušenosti vyplynulo, že žádná veřejnoprávní politika není důležitější než tato, protože zdraví je nejdůležitější. Děkuji. Děkuji Mnohokrát za vaši úvodní řeč a bude následovat pan Jan Kremers. Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážení kolegové, vážení přátelé, vážení poslanci, je to pro mě velké potěšení, nebo s velkým potěšením jsem přijal jmenování. A dnes odpoledne bych rád velmi stručně Mm, řekl pár slov o sobě, o těch výzvách, kterým čelíme v současné době v souvislosti s Evropským orgánem pro pracovní záležitosti. Já jsem pracoval v tomto, nebo účastnil jsem se práce v tomto parlamentu, na, dis, účastnil jsem se diskusí, také jsem předložil mm, některá stanoviska na zejména týkající se návrhu nařízení o Evropském orgánu pro pracovní záležitosti. Rád bych řekl pár slov o sobě. Na, za, na, začal jsem pracovat v této oblasti pracovní mobility v Evropě asi před 30 lety. Jsem sociolog v oblasti pracovního trhu. Vždy jsem také pracoval v oblasti pracovního práva a evropské sociální politiky. Před 30 lety, proč hovořím o této oblast, ob, o tomto období. V, tom do, v té době jsme diskutovali o akčním plánu Žaka Delorse, byla to ta bílá kniha a pracovali jsme na tom, abychom vypracovali architekturu nejen Evropské měnové unie, ale také architekturu Evropského jednotného trhu. Volný pohyb a mobilita občanů která je zakotvena v římské eh, smlouvě z roku teda To je opravdu jedna ze základních svobod eh, v rámci tohoto projektu, ale také v tom akčním plánu Delorově jsme v tom období diskutovali, to bylo 12 členských států, které se na to asi pamatují, ještě stála berlínská zeď. Ten volný pohyb občanů a pracujících, to bylo velmi důležité téma. Celé roky jsem pracoval v této oblasti také jakožto poslanec Evropského parlamentu. Byl jsem jeden ze zpravodajů na koordinaci systému sociálního zabezpečení v roce 2004 a od roku 2009 jsem pracuji s Institutem pro eh, studie v oblasti pracovního trhu, kde jsem tedy eh, se aktivně zapojoval. Spolupracoval jsem s univerzitami a toto všechno velmi souvisí s evropskou sociální politikou. Pracoval jsem například pro administrativní výbor admin jak říkají bruselští experti v oblasti koordinace systému sociálních zabezpečení na implementaci principu koordinace a odvedli jsem poměrně hodně práce v oblasti vysílání pracovníků, také určité hodnocení posílené kontroly a provádění v posledních letech a byl jsem také zapojen jakožto externí odborník do takzvaného eh, projektu e Detachment. To byl projekt, na kterém pracuje 16 zemí, které se snaží spolupracovat na dobrovolné bázi ve výzkumu. Mm, snaží se také mm, zpracovat možnosti spolupráce v, v nadnárodním kontextu Samozřejmě jsou tam různé situace v jednotlivých státech, protože to byl také jeden z problémů, když jsme začali diskutovat o ELA. Byly tam vlastně, nebylo vždy jednoduché v přeshraničním kontextu najít ten příslušný orgán v jiném členském státě, který eh, byl do tohoto zapojen. A já si myslím, že zkušenosti z tohoto projektu, z té práce, byly nebo jsou nesmírně důležité pro práci zpravodajů v posledních letech, tedy v souvislosti s ELA. Nyní velmi konkrétně bych rád řekl v souvislosti s agenturou ELA. Váš výbor tedy mě pověřil, abych zpracoval určité poziční dokumenty a také ve spolupráci s Evropskou komisí jakožto externí expert v poradní skupině, která tedy byla stavena v loň minulou zimu. A myslím si, že ta práce, kterou jsme tam odvedli, byla také důležitá pro, vyt, od, pro vlastně spolupráci jednotlivých orgánů v budoucnu. Nicméně, legislativa a její implementace, to je jiná věc. Já si myslím, v této souvislosti je velice důležité, aby Evropský parlament eh, měl zastoupení v bezprávní eh, radě agentury ELA, protože také z mé vlastní zkušenosti vím, že v tomto parlamentu velice často vyjadřujete, řekněme, duch práva, duch zákona, ale to je to potom samozřejmě je důležité, aby ten, ty, to, to právo, ty zákony, ta legislativa byla také implementována, prováděna v členských státech a to je trošku jiné téma. Takže ta probíhající práce, abych tak řekl, agentury ELA, myslím si, že je důležité spoj- zlepšit spolupráci a společné činnosti našich eh, příslušných orgánů. Myslím si, že to je taky jedna z těch věcí, kterou vyjádřil Evropský parlament. Ono se to tak netýká evropských těch politik nebo jejich vytváření, ale vlastně dává to legitimitu kolegům, aby odváděli práci v této oblasti, aby se posilovala spolupráce. A já si myslím, nebo mohu říci, že v tom projektu Eurodetachement eh, tam také došlo k určitému velmi zajímavému vývoji, například mezi francouzskými a portugalskými inspektoráty práce, které nyní spolupracují daleko lépe, než eh, spolupracovali dříve vykonávají určité společné činnosti. A také eh, je důležité se zaměřit na eh, přijímání nebo eh, vysílání tedy v různých zemích protože ta vysílající země se může stát přijímající zemí a naopak to vím z mých vlastních zkušeností a musíme se zaměřit tedy na pracovní mobilitu také z tohoto pohledu, protože to má obrovský dopad na obě země. Je zde velmi zajímavý projekt s univerzitou, s fakultou antropologie, která vyšetřuje, šetří nebo provádí výzkum, jaké byly důsledky nebo jaké jsou důsledky mobility v některých oblastech v Portugalsku a 40 mužské populace pracovalo v zahraničí, takže dokážete si představit, jaký je dopad toho na zejména zemědělské, venkovské komunity a jakou roli tam musí hrát ženy, aby vůbec tyto komunity se udržely jaksi při životě. Takže já přesně nevím, kolik času ještě mám, nesleduji přesně hodinky, protože vím, ono to <laughs> nefunguje už časomíra, takže já velmi oceňuji eh, v tom výsledku, v těch výsledcích, eh, kterých dosáhl Evropský parlament, je, že teď máme příležitost vlastně dát tu zákonnou hodnotu těm společným inspekcím. To byla jedna z našich frustrekcí, také ostatně v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci, že jste mohli, že nyní můžete spolupracovat s kolegy, ale když jste je navštívili, tak jste byli jako turisté, jako hosté prostě, takže nyní je další, dalším krokem v tom nařízení je ta posílená spolupráce a druhá věc, která je taky velmi důležitá, je, že se snažíme jak si pos, zbližovat ty kompetence, které jsou velmi, rozdě, velmi rozlišné, ale abychom postupovali tím horizontálním způsobem, aby sem jaksi, abychom přistupovali k věcem horizontálním způsobem. Není to ani tak otázka spolupráce orgánů v jednotlivých územích, ale také vlastně ta eh, skutečně horizontální spolupráce, která je velmi důležitá. Abych to zestručnil na závěr, paní předsedkyně, myslím si, že parlament by se měl velmi podrobně podívat na to, co, jak to bude pokračovat s orgánem ELA. Myslím si, že jedna, jeden z hlavních úkolů, kde výbor EP by měl tedy pracovat, je pracovní mobilita na pracovním trhu. Toto je opravdu jedno z témat, které bude klíčové v budoucnu. Já jsem se do toho velmi zapojuji. Velmi rád bych vás tedy zastupoval eh, v, ve správní radě tohoto velice důležitého orgánu. Děkuji, děkuji. To tedy byli čtyři kandidáti, byly to velmi zajímavé příspěvky. A nyní se tedy dostáváme k otázkám. A jako už tomu tak vždy bývá, jak jsem to na začátku řekla, tak se dostáváme k prvnímu kolečku, to jsou koordinátoři. A začneme největší frakcí EPP. Vidím tady paní Skytedal, tak prosím. I'm speaking Swedish. Uh... Děkuji, já budu hovořit eh, švédsky. Eh, jag vill börja Děkuji vám eh, za prezentace jednotlivých kandidatur a chtěla bych úvodem začít dotazem na pana Bekera. My jsme o vás, eh, s vámi nespolupracovali osobně, ale mám na vás velice dobré reference. Děkuji mnohokrát za vaši práci, za vaši kandidaturu a eh, určitě máte v této oblasti zkušenosti. Já když chodím do různých podniků, tak často podnikatelé říkají, že ano, odborná příprava funguje, existují různá školení, která mají snížit nezaměstnanost na trhu práce, ale ne vždy eh, je tady jsou kurzy připravené tak, aby hm, vyhovovaly potřebám podniku. Je třeba lépe zohledňovat potřeby na trhu práce. A jsou tedy nějaké eh, možnosti, jak zorganizovat školení tak, aby to lépe vyhovovalo potřebám podniků a členských států. Další dotaz na pana eh, Kremerse. Já eh, jsem aktivně působila v místní politice, kde jsem měla na starosti i právě otázky trhu práce na místní úrovni. A často na úrovni členských států Eh, se dělaly různé přístupy, které ale nevyhovovaly vždy místní úrovni. Eh, je tedy třeba zajistit lepší koordinaci právě i s tou místní úrovní a přihlížet k podmínkám a ke konkrétním potřebám daných oblastí a daných občanů. A mě by tedy zajímalo, jak to chcete zajistit právě i s ohledem na princip subsidiarity. Děkuji. Děkuji. Nyní tedy můžete položit za jednotlivé frakce otázky, potom budou odpovědi. Takže je tady někdo za SED? Ano, paní Jongorius. Děkuji. New faces and all. Děkuji, že jste přišli mezi nás. Vidím tady staré známé tváře i nové tváře a těším se, že budeme společně pracovat na tom, aby Evropa byla lepším místem k žití i v sociální oblasti je, dnes je Mezinárodní den důstojné práce a myslím, že pro každého z vás je důležité se zamyslet nad tím, jak i vy k tomu můžete přispět. Víte, že právě probíhají slyšení eh, různých eh, komisařů a eh, Zvolená předsedkyně komise také klade veliký důraz na sociální stránku jednotného trhu v Evropě. A já bych se tedy zeptala asi vás všech. Jedním z úkolů paní von der Leyen a zprostředkovaně tedy komisaře pro zaměstnanost je pracovat na akčním plánu Eh, týkajícím se sociálního pilíře. Je to eh, na seznamu pana Nikolase Šmita pro jeho prvních 100 dnů ve funkci a já si myslím, že ve svých jednotlivých agenturách můžete také přispět k tomuto akčnímu plánu. Můžete přispět k jeho formulaci a nebo k plnění toho akčního plánu. Jedná se o kompetence, o práci na platformách bezpečnost a zdraví na pracovišti, pracovní mobilitu. A myslím, že vy všichni tedy budete součástí toho akčního plánu. A já bych se chtěla zeptat, zda je možné, abyste vy jménem našeho výboru e, pečlivě e, sledovali, e, co agentury budou dělat v rámci toho akčního plána, plánu pro sociální pilíř a teď nevím, jestli tam moje další otázka je spíše pro koordinátory, nebo zda položit zde, ale asi by bylo zajímavé, kdybychom do budoucna eh, mohli pozvat ředitele agentur eh, na výbor. Takže můžete jim předat naše pozvání eh, do tohoto výboru, eh, abychom slyšeli i slovo agentur, protože eh, jsou tady agentury, které už fungují dlouhodobě, pak je tady nebo jsou tady nové agentury, které teprve začínají fungovat a doufám, že bude možné, abyste mezi nás chodili v doprovodu ředitelů vašich příslušných agentur. Weiter mit der a dále pokračujeme frakci Renew Europe a zde se o slovo hlásí pan Pislaru. Prosím, máte slovo. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Já mám stručný dotaz na všechny čtyři panelisty. A pro, poprosím za prvé zástupce CDFOP. CDFOP. Realita je, že ačkoliv upozorněme na nutnost duálního vzdělávání, odborného vzdělávání, tak přesto od, ta část odborná má nadále stigma toho, že ta je pro osoby, které nemají dostatek nadání na teoretické vzdělání. A když se podíváme na poslední strategii v této oblasti, tak zde se zdá, že je zde kladen velký důraz na odborné vzdělávání, na přípravu, na budoucnost. Takže v tuto chvíli eh, tu realitu mm, úplně nevnímáme, když si neuvědomujeme, že trh vyžaduje obojí dovednosti, jak praktického typu, tak i teoretického typu. A jak vy eh, tuto otázku vnímáte jako zástupce CDF pro Veroniku Fontány? My evropský semestr někdy vnímáme optikou posílení sociálního dialogu. To je něco, co se musí prosadit. A já jsem se dnes sešel s panem Domrovským, s kandidátem na komisaře, a on mi říkal, že součástí jeho pověřovacího dopisu je i problematika sociálního dialogu, že je to jedna z jeho priorit, což zřejmě je právě naše téma. A já se domnívám, že jejich práce vlastně vyplývá z interakce všech tří zúčastněných. Jak to vnímáte? Jak to vnímáte i vy? jako součást svého poslání. Pan Kremers, prosím. Ela, to je taková novinka, pokud jde o agentury a já mám radost, že se s vámi mohu osobně setkat, protože vy jste uh, byl dost zásadní postavou při koordinaci jednotlivých systémů sociálního zabezpečení. Jak vnímáte agenturu ELA ve stávajícím kontextu, ve stávajícím kontextu mandátu, sociální odolnosti? A poslední otázka na posledního panelistu. Co je nejdůležitější? Prosím, můžete, říká paní předsedkyně, již ukončit své vystoupení. Ano, jednu věc bych poprosil zmínit z celého výčtu. Já se omlouvám, říká paní předsedkyně, musím postupovat spravedlivě ke všem. Za zelené, prosím. Oh. Za zelené bych položila otázku já, protože paní Petr Hansen tady není, já bych měla otázku na všechny kandidáty. Jak vlastně budete zajišťovat spojení s kontakty s parlamentem a s poslanci, jak je budete strukturovat, posilovat a co vás osobně kvalifikuje na práci experta v té které konkrétní agentuře. Děkuji, toto byla moje otázka a dále za ID Chce se někdo zeptat za skupinu ID? Nevidím zde nikoho, takže budeme pokračovat s frakcí EKR. Nikdo se nehlásí o slovo. Ano, je zde někdo? Tak prosím. Sie haben das Wort. Máte slovo. Gratuluję wszystkim kandydatom eh, nominací. Já bych chtěla poblahopřát všem kandidátům za jejich jmenování do těchto funkcí a jen zopakuji otázku, která zde už zazněla. Jak chcete spolupracovat a posilovat spolupráci s naším výborem? Jak často budete s námi diskutovat a komunikovat? A na kandidát pta do Eurofond, co považujete za největší výzvu pro pracovní trh. Máme zde stárnoucí společnost, demografický problém. Co bychom měli dělat, abychom posilovali pracoprofesní kompetence starších občanů, starších pracujících? Jde zde také o digitální schopnosti. Na pana Bekra, jaký model spolupráce s podniky Eh, vidíte, považujete za nejlepší, co upřednostňujete. A potom ještě otázka na pana Mixiče, agentura OŠA. Jde o ty výzvy, které jsou před námi v oblasti z ochrany zdraví eh, lidí, kteří pracují v kancelářích. A potom je potom otázku na eh, pana Kremerse, na agentura ELA. Zaznělo zde, že v, při legislativních prác, práci na kompetencích ELE, že je tam vlastně určitý ta kontroverze nebo rozdíly mezi jednotlivými kontrolami nebo kontrolními orgány, ale asi nejhorší věc je nedostatek informací v té včasné fázi. Takže jak podniky, kteří, podniky které, kteří vysílají zákonným způsobem pracovníky, když jsou tedy pochybnosti o určitých podnicích, které nemají sídlo nebo nejsou tedy usazeny v určité zemi, tak by pracovní eh, inspektoráty práce tedy toho přijímací, státu, který přijímá, měli navázat kontakty s orgány v tom vysílacím státě. Takže co si myslíte o povinnosti pro, povinnosti, pro inspektoráty práce eh, týkající se přeposílání nebo předávání informací z vysílající do přijímající země? Nedomníváte se, Děkuji bardzo, přepraszam za překročení času. Že Ela by měla také o tomto získávat informace, děkuji. Hmm, děkuji a pokračujeme skupinou GUE. Nikdo nechce položit otázku. A nyní tedy eh, se dostáváme k odpovědím jednotlivých kandidátů. Každý kandidát bude mít tři minuty na to, aby tedy zodpověděl otázky. Řekla bych, že začneme zase panem Beckerem a budeme pokračovat ve stejném pořadí, jako jsme to udělali při úvodních projevech. Tak prosím, pane Beckere, děkuji. Já se pokusím využít čas, dodržet čas a nechci tedy vydávat žádná prohlášení, ale pokusím se odpovědět na ty otázky. Jako první je zde otázka, co se týká eh, vývoje v oblasti nezaměstnaných kteří někdy zůstávají jaksi mimo eh, pracovních trhů a že někdy chybějí analýzy. To je správné. Já právě v tom vidím, a to je také jeden z požadavků na CDFOP, aby se skutečně zpracovávaly analý, dostatečné analýzy, které potřebuje trh, jak pracující, tak zaměstnavatele. A zde je dobré znění, dobrá formulace v této zprávě, která vlastně je základem pro tuto agenturu, zorganizova- eh, zaměřit se na rozdíly mezi odborným vzděláváním a potřeby pracovního trhu. Myslím si, že pokud dostanu vaši důvěru k této roli, toto je skutečně určitý druh kontroly, která by se měla provádět nad eh, tímto. Potom otázka paní Jungerius týkající se řádný, náležitých pracovních podmínek. Ano, to je podle mě role sociálních partnerů. Já zde nevidím žádnou alternativu k tomu, už správně jste poukázala na poslání, eh, nebo na to, co řekla paní von der Leyen ohledně pilíře sociálních práv. Já vlastně ono se to ještě dostatečně nepodařilo. Já si myslím, že když budeme eh, takto pracovat, tak ano, a já bych měl také dohlížet na to, aby se to provádělo, tak jak mm, tam uvedeno. V tom máte pravdu. Pan Pislaru. Ano, je to správné, co jste řekl. Máme zde, uznali jsme, že to je stigmatizované. Je to tak, že čisté profesní odborné vzdělávání nemá dostatečnou prestiž a není tak odměňováno jako akademické vzdělání. Zde opravdu je ten cílený požadavek na CDFOP, aby eh, střední a terciární vzdělání eh, bylo skutečně propojené. Toto je tak aby bylo možné náležitě přecházet, ale k tomu je vlastně důležité pracovat na tom duálním modelu vzdělávání. Toto je model, na kterém, který bychom měli dále rozpracovávat. A to by vlastně mělo být takto transportováno do veřejnosti. Co otázka k propoj- ke kontakty se spojením na, s Evropským parlamentem, to je otázka, kterou já bych rád položil výboru, protože jsme dostali dokument, že bychom se měli, že jen dvakrát ročně jsou, budou hrazeny cestovní náklady. Já bych rád přijel, přijel častěji. To je určitě klíčový bod spolupráce mezi vámi, vaším výborem a příslušnými experty. Doufám, že to bude vyřešeno, co mě osobně kvalifikuje. Jsou to roky práce ve výboru EMPL, práce, práce na zprávách a kromě toho, to jsem neřekl ještě v tom prvním, předchozím období, eh, v legislativním období jsem pracoval ve výboru pro kulturu, který se také zabývá otázkou vzdělávání více než vlastní kulturou. Například jsou to prog- otázky programu Erasmus, otázky vzdělávání, takže to v té době také vlastně posílilo mé kompetence v této oblasti. Takže tolik k této otázce. Myslím si, že zde potom zazněla otázka, jak chci spolupracovat s výborem, jak často chci komunikovat. Častěji, než je uvedeno v tom dokumentu, častěji než dvakrát ročně. To by vlastně výbor mohl takto eh, stanovit a doufám, že sekretariát mě o tom bude informovat, jaký model spolupráce považuji za nejlepší. Já si myslím, že všechno, co jsem řekl, už vede k té odpovědi. Sociální partnerství, to jsem regulace Evropského parlamentu, ty předpisy, které jsem já také spolu vytvářel, tak jak byly schváleny, jasně považují sociální partnery nebo zakotvili sociální partnery jako jeden z těch tří pilířů, takže bych byl rád, kdyby tato spolupráce byla možná v této oblasti. Děkuji. Děkuji, pane Bekere. A nyní pokračujeme paní Veronikou Lope Fontaně. Tak prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Myslím, že všechny otázky eh, spolu souvisí a pokusím se je tedy zodpovědět všechny. Paní Jongerius, důstojná práce. Je nepřípustné, aby eh, tolik Evropanů pracovalo a přesto žilo v chudobě. To znamená, že nemají práci, která by jim umožňovala e, přežít. A o tom jsem mluvila, když jsem hovořila o kvalitních pracovních místech. Co v tom mohou udělat agentury a konkrétně Eurofound? Musí se snaží působit eh, na instituce, spolupracovat s nimi, například s tímto parlamentem. Já si vzpomínám, že let, kdy eh, nám chybějí konkrétní případy a právě informace o konkrétních případech nám mohou dát agentury. Mají pilotní projekty, které nám mohou vysvětlovat. Parlament také eh, může si vyžádat realizaci pilotních projektů jak to moje s novými pracovními místy, jak se vyvíjejí. To je velice důležité, protože mm, dochází k digitalizaci, ehm, ale eh, digitalizace některé eh, děsí, například ty starší pracovníky, Eh, pracovníci mají strach, že budou nahrazeni roboty a je třeba spolupracovat s agenturami na tom, aby pracující měli i nadále práci, aby si získávali nové znalosti a dovednosti a aby se tedy v podnicích uplatnili. Vím, že v Eurofondu se také řeší téma důležité pro vás všechny, to je otázka minimální mzdy pro všechny členské státy je třeba toto téma dále zkoumat. Další problematika to je záruka pro děti. Na tom jsme pracovali v minulém volebním období. Myslím, že hodně poslanců se shodlo na tom, že bychom měli mít takovou tu záruku pro děti, ale ehm, v čem by to spočívalo? To už je trochu komplikovanější. Eh, ten pohled se liší eh, v jednotlivých zemích a také je třeba přesně definovat, co tím bude myšleno tou zárukou pro děti. A právě agentura jako Eurofound může být velice nápomocná institucím, protože jim může pomoci definovat, o co by mělo jít, pomoci členským státům, které to potom budou eh, implementovat. A nepochybně také je třeba řešit rozpočet. Tyto projekty potřebují peníze a e, v této souvislosti jsou důležité i pilotní e, projekty. Pan Pistaro se ptal na sociální dialog. V zemích, kde nejlépe funguje sociální dialog, je jednodušší jednat s podniky, když se má eh, domluvit například přístup k pracovníkům a zajistit eh, tedy důstojná práce, která umožní kvalitní život všem pracujícím. Paní předsedkyně, a na to se také ptala paní Rafalská, jaká bude naše úloha? Myslím, že o tom musíte rozhodnout i vy. Můžeme pochopitelně tuto úlohu rozšířit, pokud si to budete přát. My máme eh, zkušenosti i z toho titulu, že jsme bývalí poslanci a víme, jakou pomoc mohou agentury přinést. A víme, jaké problémy teď trápí všechny Evropany. A já si myslím, že pouze Evropský parlament může definovat, jakou podporu očekává ze strany agentur, a tak, aby byl zohledněn právě hlas parlamentu v dalších jednáních. Herzlichen Dank. Děkuji vám a teď pan Mixič. Thank you, thank you, Madam Chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve se pokusím vyjádřit k otázkám, které zdá se směřovaly na nás všechny. Role expertů ve správní radě agentur. Z mé předchozí zkušenosti, kdy jsem působil na úrovni institucí na evropské úrovni, plyne, že je podstatné a zřejmě nepoužije není obvyklý termín, eh, že klient diktuje podmínky a klientem jste vy, členové výboru. Hovoříme-li tedy o tom, jak často bychom se měli setkávat, tak samozřejmě já osobně bych neměl naprosto žádný zájem na takovéto pozici v případě, že bych neměl možnost s vámi co nejčastěji komunikovat. Doufám tedy, že tento parlament bude mít možnost nás začlenit a zařadit co nejčastěji, co nejdynamičtěji, tak abychom mohli si vyměňovat technické informace související s naší příslušnou oblastí. dále k otázce navazující. Víte, mezinárodně uznávaný cíl a do určité míry i evropská politika spočívá v tom, že zdravotnictví Nějaká oblast se promítá do všech oblastí. To platí na národní úrovni, platí to i na evropské úrovni. Zdraví a ochrana zdraví při práci zaměstnanců. To je jaksi průnik několika různých agentur. I na národní úrovni sledujete průniky tohoto typu mezi jednotlivými rezorty. A proto si myslím, že sociální pilíř je jednou z nejlepších příležitostí, jak zařadit všechny zaměstnance, jelikož někteří z nich nejsou někdy zastoupeni, někdy nejsou zařazeny do různých eh, organizací, pak je tam tripartita správní rady, ta se musí sama o sobě přizpůsobit novému vývoji, k němuž došlo na evropské úrovni, jak jsem již říkala předtím. Čtvrtá průmyslová revoluce, která je pro nás všechny výzvou. Na adresu pana Pislaru bych řekl velice stručně, že v tuto chvíli v Evropě sledujeme psychosociální dopady depresivní poruchy. Je to v podstatě třetí nejčastější důvod onemocnění a zároveň více než 40 zařízení, zdá se, nemá dostatek informací k tomu, jak zařadit na pracovištích vyhodnocování rizika souvisejícího s touto stránkou. Je to velmi citlivé téma a když to sledujeme z sociálního hlediska, epidemiologického a zdravotnického hlediska, tak zjišťujeme, že si toto téma vyžádá mnohem více pozornosti a EU OŠA by mohla být tím pravým místem, který, které by mohlo sehrát odpovídající roli pracovníci a zaměstnanci působící v kancelářích. Já mám toto téma rád, chci hovořit ovšem v tuto chvíli stručně, protože jsem již překročil časový limit, ale chci říci, že v říjnu 2020 organizace EU OSHA zahájí další kampaň, která se týká mozku, míšních poruch, které se dotýkají pracovníků v kanceláři. V tuto chvíli eh, se toto téma nespracovávalo, ale bude tomu tak v příštím roce. Je to docela velké štěstí, že se právě toto téma zvolilo jako téma další kampaně. To rozhodla správní rada. Často tomu je tak, že se téma vybírá tři roky předem a já jsem si v tuto chvíli jist, že výbor by se měl nějak vyjádřit na adresu agentury. Alespoň k tomu, jaká témata jsou důležitá v daném období, jelikož výběr je opravdu důležitý. Tato kampaň probíhá jednou za dva roky, je to jeden z nejviditelnějších produktů práce agentury EU OŠA. Děkuji. Dank und, ähm, Děkuji a nyní tedy pan Kremer odpoví na otázky a potom druhé kolečko. Um, I will also be, try to be... Já se rovněž eh, vynasnažím hovořit stručně. Vy jste hovořil o podmínkách a potřebách v terénu. To je v podstatě přímý dopad, který je zde zamýšlen. A já jsem již v tomto parlamentu v průběhu debat řekl, že jaká by byla přidaná hodnota, pokud bychom vytvářeli něco na centrální úrovni Evropské agent, eh, organizace práce a pak sledovali úroveň, nejnižší úroveň v terénu. Na to navazovala i švédská kolegyně. Zde vidíme urgentní potřebu výměny informací, jinými slovy, jak řešit ta často uměle nastavená uspořádání stuhu na trh práce. Máme zde svobodu pohybu a služeb, ovšem veškeré nástroje, které existují, ať už eh, jsou na sociální úrovni nebo jiné úrovni, je otázka, eh, jak fungují vzhledem k tomu, že mají své oblastní vymezení. Inspektorát práce nemá možnost působit mimo svoje mimo svoji oblast. Stejně tak eh, orgán sociálního zabezpečení nemá možnost působit mimo svoji oblast. Dokonce ani uh, finanční úřad tyto pravomoci nemá. A zajímavé je, že roste potřeba spolupráce. Já se domnívám, že ELA je jedním z prvních kroků, jak tuto spolupráci právně zarámovat. A pak hned zodpovím otázkou kolegy. Já jsem ovšem vždy upozorňoval na společné inspektoráty. Jde i ovšem o výměnu informací a spolupráce. V tuto chvíli se snažím vyhodnotit fungování těch styčných důstojníků a kontaktních osob a musím říct, že v této oblasti je toho před námi ještě hodně, ačkoliv tyto osoby jsou vnímány jako prostředek, jak vůbec informace rozesílat, jak je šířit a na to by se měla Ela zaměřit. Na to by mělo být upozorňováno. Pak, jak říkám, práce s terénními organizacemi, inspektoráty práce a podpora mobility. Mohu vlastně odpovědět ještě dalším dvěma kolegům, kteří reagovali, pan Pislao, pan Ongeria. Jak předseda Juncker řekl, když hovořil o architektuře vnitřního trhu, a tehdy to byla celkem zvláštní situace, Evropská, Evropský bankovní úřad existuje, ale nemáme další úřad, který by zajišťoval tuto oblast. A jedna z klíčových svobod v Evropě představuje právě tuto oblast. A tehdy byla takto nastavována architektura vnitřního trhu. A to je velice důležité téma a já nemohu doporučit jednu konkrétní iniciativu, ale je jich hodně. Jde o to, že se snažíme propojit různé disciplíny. Nelze řešit a a tři aniž byste se zamysleli nad celkovým rámcem, kontextem. A to si myslím, že je podstatné si uvědomit i e, jako potřebu, nutnou potřebu, jak tyto svobody využít. Jednou z klíčových eh, svobod je právě svoboda pohybu a my jsme hovořili třeba o koordinaci systému sociálního zabezpečení a často někdo říká, ono to nemá až takovou souvislost eh, s pracovní mobilitou. Ovšem taková situace už dávno není pravdou. Víme, že když se něco děje, tak většinou se něco děje i v dalších navazujících oblastech. A tohle si myslím, že je důležité projednat. Mám zde ještě jedno téma. Vy jste mě vyzvali, abych se vyjádřil k sociálnímu pilíři a zde probíhá velice zajímavá záležitost týkající se zdanění. Pokud existují nějaké přeshraniční řetězce, které fungují a vyrábějí mm, zboží či poskytují služby, tak Často to v tuto chvíli již finanční úřady vnímají jako jednotný celek, což je velice zajímavé. To se promítá i do sociální oblasti. Ono to do jisté míry již existuje třeba v evropské směrnici o dočasných agenturách, kdy se to řeší tímto způsobem, co se týče bezpečnosti práce. Většinou je jedno, odkud eh, daný pracovník přichází, ale řeší se to prostřednictvím tohoto pojmu eh, přeshraničního kontextu. Děkuji. Děkuji. Teď se dostáváme ke druhému kolečku otázek a teď trošku zostříme podmínky a teď budete mít jen jenom jednu minutu na případné otázky a potom na odpověď. To bude tak, že budete mít dvě minuty každý tedy. Takže prosím vás o to, abyste dodržovali tento čas, protože aby pokusíme se o to tedy. Nyní zde mám už seznam řečníků. Přečtu všechny, kteří tam jsou.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 Nein. Dann beginnen wir mit Frau Anna Takže paní Anna Zalevská má slovo jako první a prosím dodržujte ten čas jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já blahopřeji všem kandidátům a měla bych jen jednu otázku na pana Bekra. Já souhlasím s vámi v tom, Vidíme tedy také, že duální systém už je dobrým řešením. V Polsku už jsme začali uplatňovat a zavádět duální systém. Máme širokopásmový internet ve všech školách, to je také velice důležité. Internet je velmi důležitý, ale problém s duálním systémem je v tom, abychom ho dokázali skutečně dobře prodat, abych tak řekla, dobře prezentovat. Máte ve vaší agentuře nějakou představu o tom, jak se to má dělat? Například Evropa 2020 by byla dobrým nápadem. Mám na mysli především všeobecné vzdělávání, ne odbornou přípravu. A jak bychom měli kvalitu, ne, analyzovat kvalitu neformálního vzdělání v různých kurzech pro, eh, další celoživotního vzdělávání. Analýzy nehovoří vždy o kvalitě a jak bychom měli také hodnotit eh, interní školení ve firmách. A jinak se těším na dobrou spolupráci s vámi. Děkuji. Pan Leners, prosím. Thank you very much. Great to see Děkuji vám. Chci poděkovat všem čtyřem zástupcům. Některé z těchto tváří jsou mi dobře známy, jsem rád, že opět vidím zde v sále. Já se chci zeptat vás všech. Již jsme zde slyšeli, hmm. že byste zastupovali náš výbor, že byste byli hlasem Evropského parlamentu, do jisté míry hovoříte o vztahu s námi jako s klientem, ale zároveň jste nezávislý expert jmenovaný Evropským parlamentem. Nejste úplně zástupce, ale spíše nezávislý expert. Jak tento tlak praktického eh, dopadu budete eh, řešit. Zajímá mě problematika agentury ELA, takže mě zajímá, jak jste se tomuto eh, tématu věnoval v průběhu své práce v Evropském parlamentu, co ten první poziční dokument, co z něho vyplynulo, co podle vašeho názoru bude nejrelevantnější. A pak se chci zeptat paní předsedkyně a sekretariátu ELA je samozřejmě něco jiného, protože je to nová agentura a správní rada se poprvé sejde příští týden, tak se chci zeptat, jak bude fungovat celý postup. Jak zajistit, aby náš expert, který, kterého jmenujeme, bude schopen se účastnit přímo té schůze příští týden. Děkuji. Frau Dále pokračuje paní Sandra. Děkuji, paní předsedkyně. Já nemám otázky, No, mám otázky, trošku nám to umožní získat čas. Já bych měla jen takový komentář. Ráda vidím tyto čtyři experty dnes zde před námi. Dva z nich znám více, protože jsme společně bojovali. Já sama jsem byla spravodajkou za revizi nařízení od CDFOPu. Nyní tedy bojovali jsme za to, aby parlament eh, vlastně byl vyslyšen a hlas parlamentu se tedy nyní bude vyjadřovat prostřednictvím vás a zejména v následujících měsících. Takže bych vám jen chtěla povzbudit, popřát hodně úspěchu a říct, že máte zatracenou odpovědnost před sebou, protože jste první experti, kteří budou tedy zastupovat parlament v těchto velice zásadních otázkách, které nám tak leží na srdci. Děkuji. Děkuji a nyní paní Trie Lenoir. Děkuji, já budu mluvit francouzsky, aby to šlo rychleji. Paní Lope Fontaně a pane Mixiči, vy jste oba dva eh, konstatovali velké nerovnosti ve zdravotnictví mezi evropskými občany. Vy, pane Mixiči, protože jste srovnávali zdravotnické systémy i západní a východní Evropy a paní Lope Fontaně, protože vy jste byla zapojena do boje proti chudobě v při práci v parlamentu víte, že délka života se může lišit až o 8 let podle sociálně-ekonomického postavení občanů, zejména podle jejich úrovně příjmů a úrovně vzdělání. Takže zaměstnanost, typ pracovního místa nebo ne absence pracovního místa, pří, eh, příjem zapoji, začlenění, nečlenění, zdraví při práci, to jsou determinující faktory a děkuji, vážení kolegové, že jste připomněli množství počet rakoviny, které mohou vlastně vzniknout při zanedbání preventivních podmínek v zaměstnání. Jak plánujete roli vašich jednotlivých agentur, pokud jde o problematiku nerovnosti v oblasti zdravotnictví? Děkuji. Děkuji. A nyní pan Patten, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já zde mám dotaz na pana Beckera. Pane Beckere, vy jste byl jmenován nebo nominován do správní role CDFO, ale mně není zatím jasné, jaké odborné zázemí za sebou máte. Vím, že jste pracoval v oblasti penzijní, sociálního zabezpečení, stárnutí populace. To se říká na stránkách EPP, ale nehovoří se zde vůbec o odborném vzdělávání eh, a výcviku. Nehovoří se zde o žádném výzkumu, ani o uznávání kvalifikací, ani o eh, zaměření na těžko dostupné segmenty populace a mladé lidi, takže se zamýšlím nad tím, eh, jestli víte, kolik mladých opouští školní systém bez kvalifikací. Víte, kolik eh, učňovských míst je ve vaší zemi? Zdá se mi, že nemáte, pane Bekre, zkušenosti v dané oblasti. Myslím, že vy sám jste učněm a tak si myslím, jestli byste si ruk, s rukou na srdce tuto práci opravdu dal. Děkuji, poslední otázka na tomto seznamu, nebo poslední řečník, pan Danesen z SAD, prosím. Děkuji. Děkuji vám všem za vaše prezentace a mám dotaz na Jana Kennerse. Nařízení o ELA hovoří o tom, že odbory a sociální partneři mohou tomuto orgánu předkládat různé případy. A jak byste se chtěl v těchto konkrétních záležitostech nějak angažovat, pokud třeba se zjistí, že někde se vyplátí, vyplácí méně, než kolik říká kolektivní smlouva, nebo v případě některých těch prázdných společností. Je to sociální sociální oblast, sociální dimenze. Před několika týdny eh, švédská inspekce mm, provedla eh, inspekce na staveništích a zjistilo se, že čtyři z deseti neplní eh, svoje povinnosti. Dá se tedy, že Ela toho má před sebou hodně a já se táži, zda bude potřebovat další pravomoci. Děkuji. Äh, děkuji, tím jsme uzavřeli kolečko odpovědí a teď tedy dávám slovo na odpovědi. Každý kandidát, kandidátka má dvě minuty a začneme panem Beckerem. Máte slovo, děkuji. Já děkuji paní Zalevské za otázku a mohl bych odpovědět, že otázka ohledně uznávání absolventů duálního vzdělávání také v každém státě ještě nebyla dosažena, nedosáhla té úrovně, jaké bychom chtěli. V Rakousku, v Německu je tento systém nejvíce vyvinutý, ale musíme pracovat všude v Evropě na to, aby neakademické vzdělání skutečně dostalo také tu hodnotu, kterou si skutečně na pracovním trhu a v ekonomice zaslouží. A to ještě není vyřešené, to je celoevropská otázka. Z- zaměstnatelnost tu považuji za základní faktor na to, jak se zhodnotí eh, kvalifikace. Je to cesta k zaměstnání, anebo je to, řekněme, jen nějaké akademické, teoretické vzdělávání. Já si myslím, že zaměstnavatelnost, zaměstnatelnost je to nejležitější. Pan Leners, nezávislí experti, jsou vždy vlastně mezi těmi, mezi mlínskými kameny, pro to pro koho pracují a kdo je tedy, kdo jim dal ten mandát. Já si myslím, že zatím, dokud nemáme žádné zkušenosti s tímto, tak musíme zůstat otevření, musíme i také jasně pozorovat to zde z výboru a také práci správní rady. My jsme všichni samozřejmě zavázáni k té nezávislosti a doufám, že se to také podaří. Otázka, jak já dneska mohu na to zodpověd, odpovědět, to je vlastně dnes skvělý produkt, co CDFOP přináší eh, jako skutečnosti pro to na pracovní trh, to je vlastně agentura, která má expertu, zkušenost, tu profesionalitu, takže CDFOP stejně tak jako ELA tohoto budou využívat. Paní Trile Noir, vy jste poukázala na vysoký počet rakovin, případů rakoviny. Já nejsem odborníkem v daném oboru, ale myslím si, že je to evropský projekt že je to velký evropský projekt, který je skutečně považován za velký, za obrovský projekt. Tedy práce na boji proti rakovině, využít tedy všech dostupných prostředků k tomu. Pan Peten, moje osobní kvalifikace je vlastně, já jsem nestudoval situaci, pracovní trh na vysoké škole, ale přednášel jsem na odborných vysokých školách, přednášel jsem na odborných školách o duálním systému vzdělávání. Byl dlouholetým pracovníkem, když jsem se zabýval těmito otázkami. Byl jsem také podnikatelem, Čili a já a zde v parlamentu jsem eh, v obrovské míře Eh, nazhromáždil co nejvíce znalostí, když jsem například pracoval o sítě, na síti evropských eh, pracovních systémů, pracovních trhů, takže bych opravdu můj osobní přístup chtěl také zdůraznit k těm znevýhodněným skupinám, na čemž jsem pracoval a z těch také, ti také budou středobodem naší eh, monitorovací a kontrolní práce. Myslím si, že jsem tedy odpověděl na všechno. Děkuji, pane Bekere, a budeme pokračovat paní Lope Fontaně také dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu celkem stručná. Myslím, že kolega Becker už eh, odpověděl na hodně společných otázek. Pan Liner, vy jste můj bývalý kolega a e, přítel. Jak můžeme být nezávislí, když jsme experti a zároveň zastupujeme v agentuře tento parlament? Myslím, že právě my musíme být objektivní, musíme naslouchat všem skupinám, neměli bychom být nějací sektáři a já tedy myslím, že my musíme být nezávislí na všech ale zároveň na všech závislých v tom smyslu, že jim musíme naslouchat, musíme se snažit o koordinaci mezi tímto parlamentem, respektive tímto výborem a tou naší konkrétní agenturou. Eh, k tomu, co říkala paní eh, Lenoir, vy jste hovořila o chudobě. Je pravda, že nerovnost v oblasti zdravotní mm, péče nebo zdraví souvisí i s chudobou. Agentura Eurofond eh, když se podíváme na její cíle a úkoly, tak si tam můžeme přečíst, že mezi základní úkoly patří poskytovat eh, pomoc při vypracovávání budoucích politik, zajišťovat výzkumnou práci, sdílení znalostí a agentura tedy takto může pomáhat eh, konkrétně parlamentu Eh, aby se rozhodoval a přijímal normy, které se právě týkají boji, boje proti této nerovnosti. A také eh, může parlament si od agentury vyžádat nějakou konkrétní výzkumnou práci, a to eh, je důležité pro všechny členy tohoto výboru. Jak jsem říkala ve svém vystoupení, máme mnoho teorií, ale často v praxi eh, ty postupy jsou nedostatečné a právě agentura může poskytnout tyto praktické postupy. Děkuji. A nyní pan Mix, Mixič. Um, I will try to be brief for... Já se pokusím eh, hovořit velice stručně, v prvé řadě na adresu pana Lenarse. Uh, Domnívám se, že je to přesně tohle označování někoho jako nezávislý expert eh, jmenovaný Evropským parlamentem. To označování samotné, to je něco, co přináší bohatost do zastoupení správní rady. Já zde hovořím hlavně o EU OŠA. Uskupení správní rady v tuto chvíli pokulhává za vývojem v evropské společnosti. Je zde totiž velká kategorie občanů, která není zastoupena. A na správní radě EU máme zaměstnance, zaměstnavatele a zástupce národních vlád. Ale jsou zde takové eh, početné kategorie občanů, které mají souvislost s danou oblastí a nejsou zastoupeny, že je to přesně na vás, Jste to vy, kteří máte největší spojitost s občany a proto jste to právě vy, prostřednictvím koho budou tito občané mít možnost se vyjádřit a budou moci hovořit hlasem této skupiny. To znamená, že z toho vychází naše označení nezávislý expert a to nehovořím o etickém rozměru celé věci, to je samozřejmé, že je etické být nezávislý, takže já osobně mohu říci, že vám vždycky poreferuji pravdu, ať se vám to bude nebo nebude líbit abych se vyjádřil na adresu otázky, která zazněla na téma nerovností v oblasti zdraví. Vážená paní kolegyně, to je obrovské téma. Velice mě bolí, jelikož v Evropě jsou neuvěřitelné rozdíly mezi jednotlivými evropskými zeměmi. A co víc, když hovoříme o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, a podíváme se na poslední výsledky SNR, což je asi nejužitečnější výstup práce EU OSHA, tak uvidíme zcela jasně, kde je ta nerovnost nejhorší, kde figuruje nejvíce. Já doufám, že to bude veliké téma pro jednání organizace EU OSHA. A abych se oprostil od toho formálního kontextu, mohu říci, že je to pro mě osobně velice důležitá téma a já doufám, že vy všichni zde v sále eh, to budete považovat za takto důležité. Děkuji. Děkuji a kolečko odpovědí dokončíme panem Kremersem. Máte slovo. Děkuji. Eh, ano, na moji adresu zazněly dvě až tři otázky prvé řadě k tomu vykazování. Já myslím, že hned na začátku svého vystoupení jsem řekl, že Ela spadá do soustavy, která vytváří infrastrukturu vnitřního trhu a to je e, základ. Já jsem to řešil i na půdě Evropské komise a říkal jsem, že pokud by se něco takového vytvářelo na konci 80. let nebo na začátku 90. let, tak některé struktury by vůbec neexistovaly, protože by se automaticky podřadily pod eh, orgány, instituce, jako je platforma pro eh, nezákonnou práci a další platformy a útvary. Z tohoto hlediska tedy je třeba říci, že je před námi hodně práce v rámci prvního pilotního období a pan Lenard hovořil o dialogu, který probíhal posledního rok a půl, kdy jsme hovořili o výsledku práce parlamentu a snaze parlamentu oslovit další a další kategorie. Já myslím, že je zde jasný, jasné pojetí potřeby rozšíření mm, spolupráce, ať už je to tedy společná inspekce nebo rozšířené eh, šíření informací. Já myslím, že tentokrát poprvé ovšem říkáme, že jednotlivé obory a disciplíny je třeba vnímat koordinovanějším, horizontálnějším způsobem. My jsme zatím pracovali dost izolovaně a myslím, že je důležité, aby v tuto chvíli do toho vstoupila Ela, pokud bude panovat nějaký problém, který bude potřeba šetřit, tak bychom měli konat mnohem uceleněji. Co vám mohu nabídnout já? Myslím, že je zde hodně otázek, které jsem za ty roky řešil v oblasti kontroly a prosazování dodržování pravidel. Věnoval jsem se nadnárodní spolupráci mezi jednotlivými eh, společnostmi a od pracovních inspekcí, které mají určité pravomoci, až po organizace, kde byly přeneseny některé pravomoci třeba v oblasti dodržování předpisů na jiné subjekty, včetně sociálních partnerů. Pak je zde otázka vyhodnocování rizika, kde si myslím, že mám své odborné znalosti, na to je potřeba upozornit. A pak e, k tomu varovnému mechanismu. Zde je důležité, že i tento mechanismus byl zařazen, když se podíváte na první návrh komise, tak zjistíte, že to pojetí bylo docela zvláštní, protože třeba u spotřebitelského úřadu ta, tento mechanismus existoval a sociální partneři zároveň. Mm, ale v tom návrhu nebyly tehdy, takže zde došlo k dobrému vývoji. Pane Danielsone, já si myslím, že Ala musí zpracovat postup pro řešení případů, které budou této organizaci předloženy. V této věci již máme zkušenosti třeba na národní úrovni, kdy eh, se úřady v určité věci mobilizují. Není možné, aby se každý obracel s každým konkrétním případem na Organizace ELA. Samozřejmě, že nejprve probíhá šetření a předpokládá se, že to bude v rámci správního řízení. A tam jsou ještě dané překážky, pokud jde o výměnu informací. Takže v některých případech bude muset dojít k tomu, aby se jednalo o přeshraniční spolupráci, ale to je potom na o, správní radě ELA, aby vymyslela, jak e, toto uchopit. Děkuji. Děkuji všem kandidátům za vaše odpovědi a za dodržení času. Nyní budeme pokračovat. Nyní tedy si před hlasováním si uděláme kratičkou přestávku a potom tedy se pustíme do hlasování. A prosím vás tedy, abyste těch pět minut dodrželi a za pět minut se zase vrátili a abyste, abychom mohli hlasovat. Takže Mám teď na mysli tlumočníky, kteří měli pracovat do 17.30. Problém je, že zde nemám poradce, takže možná to bude trvat dvě nebo tři minuty, než připravím se na hlasování. Takže já vím, že máme v programu psáno od 17 hodin, ale je to tak. We will do our best. Merci. Ganz Meine Damen, meine Herren, Ladies and Gentlemen. Takže dámy a pánové, pět minut uběhlo. Velmi rychlých pět minut, velmi, velmi rychlých, vím. Teď bych ráda pokračovala hlasováním. Tajným, ano. Omlouvám se, že musím hostům sdělit, že tedy musí odejít z místnosti, protože je to tajné hlasování.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 Začneme tedy tajným hlasováním. Všichni musíme počkat, až všichni kandidáti opustí místnost. To je velmi důležité, jinak bychom nemohli hlasovat. Takže nevidím, že by zde některý z nich byl. Můžeme tedy začít hlasováním. Budeme tedy hlasovat o panu Bekrovi pro CDFOB. Zahajuji hlasování. Elektronicky hlasujeme. Ano, je to elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže pan Becker byl právě zvolen. Děkuji. Dále máme paní Lope Fontaně na Eurofond. Zahajuji hlasování, prosím hlasujte. Kon... Hlasovali všichni? Končím hlasování. A paní Veronika Lope Fontaně byla zvolena pro Eurofond. Blahopřejeme. Nyní pan Vlad Miksič pro EU OŠA. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A pan Miksič je také zvolen. A poslední kandidát, pan Kremers na ELA, pro ELA. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A pan Kremers je také zvolen. You left the room. Yeah. So. Na. So, wir gehen, wir gehen über in Punkt 6. Přecházíme k bodu 6. To je hlasování o souhrný, souhrném rozpočtu. Prosím. kandidátky ode, kandidáti odešli a všichni hm, hlasovali tedy, takže musíme pokračovat. Už teď je na nás časový tlak. Nyní přecházíme k hlasování o a, pozměňovací návrh 5653 elektronicky. Eine elektronisch... Elektronicky hlasujeme, zahajuji hlasování. 56, 53 pozměňovací návrh. Končím hlasování. Pokračujeme. Pozměňovací návrh 56, 54. Zahajuji hlasování. Omlou, omlouvám se. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat. Teď se dostáváme k roll call volt 56, 55, případně 56, 56. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Kon- čím hlasování. Přijat. Pokračujeme. 56, 60. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím. Zamítnut. Pokračujeme 5662. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Pokračujeme 5663. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni končím. 56, 67. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijat. 56, 68. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijat také. Pozměňovací návrh 5678. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je přijat. Dále 5693. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím. Přijat. 56, 87. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím. Přijat. Pozměňovací návrh 5689. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím. Přijat. 5691. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže to je všechno. Co? nachher sind die. No takže to byl poslední bod na našem pořadu jednání. Příští schůze výboru se bude konat 4. a 5. listopadu a tímto zahajuji, eh, končím schůzi. Děkuji.